So we can uh, begin our meeting. Uh, no. Tak můžeme, uh, můžeme zahájit uh, naší schůzi. Uh, first of all, I would like to... Především bych chtěla připomenout, že vzhledem k potížím s časem budeme mít bod 10 Eh, to je situace o lidských, v oblasti lidských práv v roce 2015 bude odložen. Návrh programu byl dán dispozici a rozeslán 5. července 2016 a tam se nyní zda má někdo námitky nebo připomínky nebo návrhy. Eh, tak a vidím, že se hlásí pan Helmut Scholz. Děkuji vám. Ano, já eh, tady mám ten návrh programu pro tento výbor a já eh, se ptám, jestli eh, je vážně míněna debata o zprávě Ferhofstata o úpravě a změnách institucionální struktury Evropské unie. Podle mě je to velice zásadní bod, zejména po referentu ve Spojeném království, které ovlivňuje nás všechny, včetně budoucí fungování institucí. A já vím, že eh, návrh této zprávy vůbec nebyl rozeslán, kdy to tedy máme dostat. I kdybychom to tedy dostali zítra, eh, pak eh, Termín pro pozměňovací návrhy bude zřejmě během několika dní, čili já bych skutečně eh, byl celkem, celkem eh, proti tomuto bodu. Mně naprosto nejasné, co s tím eh, návrhem textu má být. Děkuji, Helmute. Ten návrh textu bude každopádně prezentován dnes v 16 hodin což je samozřejmě velmi pozdě. A na pozměňovací návrhy budeme mít opravdu velmi málo času a musím říci, že e, ta rychlost, e, s níž se na té zprávě pracuje, mě naplně obavami. E, je už jasné, kdy bude termín pro pozměňovací návrhy? Já se ptám zcela vážně. Eh, protože eh, my budeme jistě potřebovat, no, pravděpodobně potřebovat eh, se sejít jako politická frakce nad touto zprávou. Čili já se tady k tomu nemůžu sám za sebe vyjádřit. Tak co s tím? Zatím se zdá, že termín pro pozměňovací návrh je 1. září, ale nevím, jestli už je to tak rozhodnuté. Nevím, jak se k tomu staví jiné frakce, ale podle mě 1. září je příliš brzy na to, abychom eh, podali a mezi stínovými zpravodaji si projednali pozměňovací návrhy. Děkuji, paní předsedkyně. Já souhlasím skutečně s vámi s Helmutem, to je prostě příliš brzy. Tady jde o jakýsi velmi urychlený postup a podle eh, toho, eh, když to srovnáme s prací tohoto výboru za poslední dva roky, tak to je velmi významná zpráva. Čili já si skutečně myslím, že je třeba to projednat nejdříve ve frakcích, než se to dostane do výboru. Čili eh, buď, buď to tedy eh, buď to tedy skutečně odložíme, anebo eh, si prostě absolvujeme takové jakési předběžné slyšení o toto tématu od pana Ferhovstata. Mně skutečně není jasné, proč to trvalo tak strašně dlouho, jestli to tedy souviselo si s tím referendem eh, v jisté blízké zemi, ale podle mého názoru prostě eh, není možné, abychom to, to, to tímto tempem eh, projednali. My máme teďka 6 týdnů, což tedy je doba, kdy většina poslanců stejně tady pracovat nebude. Čili to první září to můžeme rovnou zapomenout. Myslím, že by se měl uvažovat spíše o konci září. Jestliže ta zpráva je skutečně tak významná, jak se nám to jeví, tak to každopádně, eh, každopádně je třeba eh, posunout. Tam prostě zatím, zatím musí být něco, co tedy eh, někoho vede k takto urychlenému postupu. Já myslím, že nepotřebujeme tady takové eh, sovětské metody. No, co se týče přesného načasování, tak o tom se můžeme pobavit zítra s panem Verhofstadtem. Nicméně je třeba, abychom eh, si rozmysleli, jestli se budeme držet toho původního, té původní myšlenky, jak se objevuje v parlamentní rezoluci eh, k Brexitu. Nicméně to vypadá, jako by zatím byl nějaký cíl, to znamená eh, zpráva tedy které se účastní také pan eh, eh, Brok a paní Preso. A každopádně by se o tom mělo debatovat v říjnu, aspoň tak to eh, řekl předseda. Já myslím, že to skutečně musíme prověřit, protože protože tady je jaký, jakési úsilí eh, věci urychlit, ale eh, proč? Já nevím. Nemyslím, že tady je eh, jasný cíl, a sice, že parlament je v současné době slabým článkem v celém procesu a toto je velmi důležitý text, čili my bychom měli tady dostat své roli jako zástupci Eh, lidu Evropské unie. Ehm, tady to se eh, bude také projednávat radě a to znamená, že eh, různé vůči osobnosti mohou také měnit své, svá stanoviska. My prostě času je málo, takže my musíme jaksi se pohybovat časovým měřících politických, nikoli biblickým ale e, my tady prostě riskujeme vlastní politickou smrt, to znamená odsun do bezvýznamnosti. Samozřejmě, že e, první září určitě je nedostatečné, aspoň tedy ten pátý nebo desátý by mohl být e, vhodnější. Čili abychom aby proběhly diskuse a přitom bychom to nezdržovali příliš. Eh, také bych chtěl eh, se, se přidat k panu Šeplinovi, eh, to znamená prodloužit termín podávání poznacích návrhů. 1. Hmm, září, to znamená, že tady není možná žádná reflexe. My jsme mnohokrát pana poslance Ferhovstata žádali o písemné podklady a pořád nemáme nic. Paní poslankyně Breso má pravdu, že to nemůžeme příliš protahovat, ale prosil bych, aby ten termín pro pozměňovací návrhy byl prodloužen, aby to nebylo skutečně toho 1. září, což je příliš krátký čas. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že tady eh, zazněly rozumné názory. Skutečně tady je spěch, ale my potřebujeme ten text a my musíme dát politickým skupinám šanci eh, debatovat o toto návrhu. Čili ano, já jsem pro odložení toho termínu pro pozměňovací návrhy, ale zase, aby to bylo co nejdříve je to možné. Dobře, takže vidím, že další námitky tady nemáme. Já každopádně souhlasím eh, s panem Šefrem Mariadovským. Já myslím, že skutečně eh, já eh, zkusím, nebo pokud eh, zdůrazňuji potřebu mít na to čas, tak to nevolám po biblických průtazích, ale prostě proto, abychom do práce dělali pořádně. Čili jak můžeme důstojným způsobem schválit tři zprávy, jestliže tyto zprávy nejsou ještě pořádně dopracovány, domyšleny a projednány jak eh, ve výborech, tak eh, ve frakcích. To je moje stanovisko k věci. Každopádně eh, můžeme považovat tento program jednání za schválený mimo zprávy pana a Já se domnívám, že on nám to klidně může odprezentovat a jelikož na to máme jenom půl hodiny, tak si prostě vyslechneme, co nám chce říct. Tak, to je všechno. Teď eh, sdělení. Chtěla bych vám říct, že vzhledem k potížím s programem eh, bude prezentace programu slovenského předsednictví Eh, pro eh, příští pololetí se odehraje na začátku výboru AFKO 5. Eh, září, což je pondělí a bude to schůze v odpoledním sotu od 15 do 18.30. Dále rozhodnutí koordinátorů, tak především návrh rezoluce Evropského parlamentu o dohodě mezi Evropskou unii a Spojeným královstvím. Koordinátoři se rozhodli, že se eh, nebudou dále vyjadřovat následně k návrhu rezoluce podle článku 133 eh, pana, eh, paní Marabi, co to, kde se vyzývá komise, aby umožnila zapojení Evropského parlamentu do dojednávání dohody mezi EU a Spojeným královstvím, včetně eh, detailního zapojení do eh, tvorby skutečního, skutečného obsahu. Eh, tato dohoda de facto už vypršela. A jestli k tomu nikdo nic nemá, tak považujeme toto sdělení za schválené. Pokud se týče zápisu z předchozích zasedání, tak eh, mohu vám oznámit, že zápis eh, schůze ze 14. a 15. března již je k dispozici a že v souladu se zavedeným postupem eh, budeme tento zápis považovat za schválený, pokud do konce tohoto zasedání nebudou zneseny námitky. A nyní předsednictví rady. Nizozemské předsednictví eh, se blíží ke konci a de facto jde o naše, naše poslední zasedání eh, v, za eh, nizozemského předsednictví. Tradiční je vyměnit si na závěr toho půl roku stanoviska. Bohužel ale pan minister Bert Kunders je v zahraničí na, na zahraniční návštěvě a bude tedy zastoupen stálým zástupcem pan eh, Nizozemí v Evropské unii, panem Pietrem de Guirem, eh, kterému chci poděkovat eh, jménem svým i také jménem paní předsedkyně Hübner. A chci poděkovat nejenom za kooperaci předsednictví naším výborem, ale také za jeho osobní angažmá eh, v určitých tématech, jako například eh, právo interpelací Evropského parlamentu a eh, reforma Evropského volebního zákona. Takže nyní dávám slovo panu ambasadorovi De Hoyerovi. Děkuji, paní předsedkyně, jsem moc rád, že zde mohu s vámi zasedat ve vašem výboru. Mohu referovat o závěrech nizozemské předsednictví, pokud jde o záležitosti, které zpracovává tento výbor. Jak říkala paní předsedkyně, chci omluvit pana eh, kolegu, který cestuje po Jižní Americe pracovně a nemůže se zúčastnit. My jste velmi zintenzivněli práci my jsme s vámi velmi úzce spolupracovali, stejně jako s dalšími kolegy z jiných výborů a doufáme, že se na to naváže ještě i další předsednictví a doufáme, že se tahle spolupráce bude dále rozvíjet i po skončení našeho předsednictví. Chci poděkovat paní Hibner, panu Jaregi a panu Leinerovi, s nimiž jsme zvláště velmi úzce spolupracovali hned na několika tématech. Velmi potěšení s vámi spolupracovat. Ještě než schrnu nizozemské předsednictví, tak chci popřát slovenskému předsednictví hodně úspěchu, jak již zaznělo. S ministrem Léčákem budeme hovořit v září a naši kolegové budou pracovat na celé řadě náročných otázek, a to v náročných dobách této situaci je samozřejmě velmi důležité, aby se instituce semkly a konstruktivně spolupracovaly. Myslím, že třeba říci, že my jsme předsednictví v radě přejímali v podobně obtížných dobách, kde bylo třeba velmi úzce spolupracovat. Migrační krize byla jedním z tématem, celá řada lidí hledala řešení Eh, právě v Evropě a eh, to celkem právem. Žádná země neměla možnost takovouto krizi překonat sama a v takovýchto dobách je třeba se zasadit o to, aby Evropa plnila své sliby a je potřeba říci, že v celé řadě oblastí se nám dařilo, evropské hranice, hraniční stráž, o tom se hlasovalo nakonec v Evropském parlamentu minulý týden. To jsou všechno důkazy tohoto postupu. My jsme se snažili o pragmaticky aktivní přístup. Ministr Kundes v lednu říkal něco, co platí ještě více v tuto dobu. Není to žádná grandiozní vize, ale je to eh, hmatatelný výsledek, který Evropa potřebuje. Eh, potřebujeme Evropskou unii, která se soustředí na to podstatné, jedná eh, s občany, aktivně zapojuje a snaží se o zachování principu transparentnosti podle programu Evropské rady z června 2014. Musíme se soustředit na to, co je důležité pro občany a pro podniky. Jsou to ty hmatatelné výsledky, které jsou jediný způsob, jak si znovu získat, jak obnovit důvěru občanů. Já bych navázala několik věcí, které eh, byly pro náš eh, výbor velmi důležité. Navázali jsme na eh, dané výzvy. Propojení, to bylo pro nás velmi důležité. Bylo potřeba Eh, reagovat na nespokojenost občanů s Evropou a jak a znovu s nimi navázat kontakt. Celá řada lidí kritizuje Evropskou unii. To je nakonec i to, co ukázalo referendum o Brexitu. Je to neschopnost 28 členských států řešit e, problémy samostatně. To vede ke značné skepsy. To vede i k chuti tvořit si vlastní eh, politiky, vlastní postupy a jednat samostatně. A my musíme navázat na demokratickou legitimitu, musíme zajistit, aby vlády jednotlivých států byly co nejblíže občanům a zároveň reagovaly na evropské otazníky. Nejde nám o velké vize, o grandiozní vize, ale o to, co říkal eh, náš pan premiér, který citoval Helmuta Schmidta, který jednou říkal, pokud máte nějaké vize, tak se obraťte na lékaře. Musíme se soustředit na celou řadu témat a o některých z nich pohovořím. Jednak je to Rada pro všeobecné záležitosti, naplnění institucionální dohody o lepším zákonodárství, o lepších předpisech, o transparentnosti v konkrétních záležitostech. Rada se soustředila na dvě věci, volební zákon a, a evropské právo vznesení eh, dotazu a eh, interpelace. To podepsal eh, to bylo podepsáno v Evropském parlamentu ve Štrasburku. My jsme navázali tu, na tuto spolupráci a snažili jsme se o zajištění spolupráce všech tří institucí. implementace a interinstitucionální dohoda. Šlo nám o postup pro sestavování programu, zvláště pro pracovní program komise. A stejně tak v Evropském parlamentu. Rada neměla nějaký fixní program nebo pracovní metodu. E, tohle se dohodlo v březnu na Radě pro všeobecné záležitosti. Následně se to řešilo v červnu na Radě pro všeobecné záležitosti a 30. června byl odeslán dopis komise. To souvisí s prioritami, které se objevují v eh, naším programu priorit, které se opírají o obecné priority Evropy. Rada spolupracovala jak s komisí, tak i s Evropským parlamentem, poté co byl tento program v červnu přijat. Rada rovněž reagovala na využití jednotlivých nástrojů u, o, o, v případě lepšího zákonodárství, v případě vyhodnocování. Já musím říct, že my vyhodnocujeme tyto nástroje průběžně a, a v, ve světle IAA se snažíme o jejich úpravu, průběžnou úpravu. To bude probíhat i v následujících letech, bude to trvat určitou dobu, abychom změnili DNA legislativního postupu EU. Eh, e Komise na tom pracuje a ještě minulý týden probíhala debata se zúčastněnými subjekty tak, aby instituce byly schopny dodržet příslušné tempo. Snažíme se pracovat na transparentnosti a to jak v radě, tak i tím, že máme eh, o různé, různé akce, jako je Diplohack, jako je eh, konference pro otevřená data v Amsterdamu. Na obou konferencích byla veliká účast a ukázalo se, že z politického hlediska je to dobrý způsob. My jsme rovněž hovořili o práci komise, rady a Evropského parlamentu, jakým způsobem lépe zviditelnit práci těchto tří institucí. V tuto chvíli řada lidí má problém s tím, jak se zorientovat na webových stránkách institucí. Na jedné straně je ta spousta informací eh, někdy překypující, na druhé straně někdy dostupnost informací komplikovaná, proto jsme se snažili o eh, portál, kde by na jednom místě bylo možné najít veškeré informace a doufám, že Evropský parlament nám v tomto směru pomůže, abychom v rámci našeho programu IAA byli schopni toto realizovat. Jde nám také o rejstřík delegovaných aktů, který bychom chtěli vytvořit, chtěli bychom lépe komunikovat výsledky trialogu a to jak, eh, co se týče práce rady i práce parlamentu. Já jsem přesvědčen o tom, že slovenští kolegové budou nadále pracovat na těchto eh, cílích. Pokud jde o další záležitosti, na kterých eh, Rada pracovala, tak v prvé řadě jde o reformu Evropského volebního zákona, evropských volebních předpisů. Jsme si vědomi nedostatečné situace, máme nízkou účast u voleb, což je nejpřímější způsob, jak nám mohou občané říci svůj názor k tomu, kterým směrem se Evropská unie ubírá. Je důležité tedy eh, upoutat pozornost občanů, co se týče voleb a na to musíme navázat při přípravě reformy. Návrh přijal parlament, obdržela rada a začalo se pracovat na celkové reformě evropských volebních předpisů. Na radě v tuto chvíli se jasně ukazuje, že existuje veliká různost mezi jednotlivými členskými státy a existuje vysoká citlivost k těmto záležitostem. Celá řada zemí vyslovila technické, právní i jiné obavy pokud jde o tyto návrhy. A řada členských států rovněž také poukazuje na nutnost dodržet ústavní princip jednotlivých zemí a princip subsidiarity. Nizozemské předsednictví se snažilo být takovým nezávislým, nestraným zprostředkovatelem. Pečlivě jsme pracovali na práci na návrzích Evropského parlamentu. Tyto návrhy jsme projednali v podstatě na všech zasedáních na půdě rady v rámci pracovních skupin. Eh, za nizozemské předsednictví těch schůzí bylo celkem deset, ale vzhledem k této rozmanitosti názorů na půdě rady jsme se rozhodli, pracovat na těchto návrzích na úrovni pracovní skupiny, abychom dosáhli co nejlepšího pokroku. Dostali jsme textové návrhy k jednotlivým otázkám, u kterých jsou členské státy ochotny věci projednávat na této úrovni. I co se týče otázek, které jsou důležité pro Evropský parlament, tak jsme se obraceli na Evropský parlament v průběhu našeho předsednictví. Proběhlo několik bilaterálních jednání a s spoluzpravodaji a s, pře, s, pre, s předsedou Šulcem. Musím říct, že slovenští kolegové se zavázali v této tradici pokračovat. Pokud jde o právo interpelace, tak je třeba za poukázat na to, že evropské instituce fungují transparentně demokratické. Právo na interpelaci je velmi důležité e, právo i z hlediska demokratického dohledu. Je to velmi složitý e, problém ovšem i z právního hlediska, z hlediska ústavních principů a ráda je jednomyslná, co se týče toho, že tyto otázky jsou tak zásadní, že by mě, měly být projednávány na patřičné úrovni. A my jsme se zavázali konstruktivně jednat s Evropským parlamentem, se, s spravodem, spolu pravodajem a dokonce eh, února jsme eh, tyto návrhy zpracovali, pak jsme se dohodli na tom, že předložíme materiál non-paper, což je alternativní návrh k tomu, co, lidem, co bylo navrhováno v rámci parlamentního návrhu a v březnu eh, 2012 se toto odhlasovalo. My vítáme závazek eh, nadále pracovat na těchto diskuzích eh, na základě materiálu non-paper, což je materiál, který jsme obdrželi. Já vám děkuji za zpracování tohoto materiálu. Jsem přesvědčen o tom, že Rada bude i nadále konstruktivně pracovat s Evropským parlamentem na základě těchto podkladů. A teď pár slov k diskuzím na Radě z června, pokud jde o decentralizované agentury. Na žádost nizozemského předsednictví komise předložila zprávu o pokroku, co se týče naplňování společného postoje. Členské státy sdělili předsednictví, že rada by neměla opomínat nutnost přijmout společný postoj. Rada se shodla na tom, že třeba zaujmout společný postoj, toto bylo vysloveno na pracovní skupině, a i co se týče dalšího vývoje při, eh, při zpracování materiálu k decentralizovaným agenturám, my jsme eh, museli provést eh, loď Evropské unie velmi rozbouřenými vodami. Bude tomu i tak nadále. Asi se vydáme i na neproskoumané území, nejde jenom o Spojené království, ale jde i o další členské státy, které vykazují nespokojenost. Za poslední šest měsíců musím říct, že jsme zaznamenali vlastně největší výzvy, co se týče ohrožení evropské integrace. Nesmíme ovšem zapomínat na tom, že jsme eh, dosáhli toho, že máme eh, mír a svobodu. Evropská unie obrovskou eh, ekonomickou velmocí. Máme zde principy právního státu, rozmanitost, Demokracie, menšiny jsou respektovány a celá řada práv a svobod je dodržována. Co jsme zaznamenali za poslední rok, tak ti, kteří postrádají eh, základní práva a svobody, jsou schopni dokonce i riskovat vlastní život a vydat se dál. Přitažlivost Evropy a Evropské unie se vnímá mnohem silněji mezi těmi, kteří eh, stojí o vstup, o členství. Eh, platí to u nich víc, než o těch, kteří již členstvím eh, požívají. Děkuji. Děkuji a nyní bych ráda udělila slovo koordinátorům. Nejprve pan Jorky. Děkuji paní předsedkyně, a děkuji i vám, pane vyslanče, za to, že jste přišel mezi nás a že jste nám podrobně podal informace o předsednictví eh, Nizozemska. Je to velmi obtížné období a vy jste měli velmi náročnou práci. Nikdo neočekával, že dojde eh, k Brexitu, tak jak k němu došlo a samozřejmě nikdo nečekal eh, žádné nadšení 24. Eh, června. Eh, mám několik otázek, některé jsou spíše technické povahy, některé méně technické. První otázka, vnímáte tady potřebu nově nabít důvěru občanů? Já si myslím, že je to opravdu klíčové a v tomto kontextu by mě zajímalo, zda je něco, co byste řekl k iniciativě evropských občanů. Asi si pamatujete, že já jsem byl zpravodajem, takže je v mém eh, zájmu, aby ten nástroj opravdu fungoval. V tuto chvíli um, to zatím eh, je potřeba spíše oživit. Není to v takové kondici, jako bychom si přáli. A, a Eh, tady samozřejmě to není tak, že by jeden jediný eh, nástroj mohl vyřešit všechny problémy, ale toto je nástroj, který by mohl na pomoci získat důvěru občanů. Druhá otázka se týká eh, volebního zákona, vy jste o tom pohovořil a obezřetně jste také naznačil problémy na radě. Mě by zajímalo, e, jak stojí e, vaše předsednictví e, k tomu minimálnímu Prahu a třetí věc, tak vy jste tady citoval tu větu, pokud máte vize, tak běžte k lékaři. No, ale ona je, je rozdíl mezi uh, vizemi mezi vizemi v jednotném čísle a v množném uh, čísle. Um, uh, vize, to samozřejmě nejsou pouze jenom nějaké uh, cíle, uh, které si někdo třeba uh, ani nepřije příliš vidět. Uh, Možná, že do jisté míry to tak je, ale pokud nebudeme mít vůbec žádnou vizi, eh, tak pravděpodobně eh, dojde eh, k jisté stagnaci. Jsou tady určité představy o tom, kam by se měla ubírat evropská integrace. Mohl byste se k tomu vyjádřit? A poslední věc, v krátkém období před slovenským eh, předsednictvím jste se také začali zabývat otázkou Spojeného království. Spojené království se tím zůstává plným eh, členem eh, Evropské unie. Nevíme, jak dlouho to bude trvat. To by byly pouhé spekulace, ale jak nizozemské předsednictví vnímá ten rozpor v té současné situaci, kdy Spojené království uh, Eh, uvedlo, že opustí Evropskou unii, ale eh, chce se účastnit legislativního procesu. Já si myslím, že to je velký rozpor, vytváří to velké rozpory, eh, jak k tomu tedy přistupovat a vy jste říkal, že jste upřímným zprostředkovatelem v této věci, ale ta věc je velmi složitá a slovenské předsednictví to bude muset řešit a potom samozřejmě maltské předsednictví a, a také ehm, ten, kdo bude následovat, což je zatím ještě otevřené. Takže prosím, já samozřejmě budu chápat, když nebudete chtít o této věci spekulovat, ale budu rád, když odpovíte. Děkuji. Není Mercedes a prosím, pokuste se o stručnost. Dobře. Děkuji, budu se snažit být stručná. Nejprve bych chtěla poděkovat panu eh, vyslanci za shrnutí nizozemského předsednictví. A i já se do vám že nejvýznamnějším výsledkem vašeho předsednictví eh, byla interinstitucionální dohoda, i když samozřejmě na tom je ještě potřeba dále pracovat, všechny tři zúčastněné strany na tom musí pracovat, ale myslím si, že spolupráce byla velmi dobrá, tvrdá spolupráce, ale v každém případě korunována úspěchem. Bohužel nemáme podobný výsledek pokud jde o reformu volebního práva. A já si myslím, že během dalšího předsednictví budeme muset upozornit na to, že jsme spolu zákonodárci a že rada to musí uznat i v zákonu o volbách, který by měl být méně chaotický než ten současný. A myslím si, že některé eh, ty skromné úpravy jsou důležité, abychom ukázali evropským občanům, že se mohou účastnit skutečných voleb na evropské úrovni, že to nebude pouze souhrn eh, národních voleb, a já doufám, že s příštím předsednictvím o tom budeme vést eh, další dialog. A kolegovi tady přenechám další body, aby se k ním vyjádřil. On se tím zabýval velmi intenzivně, takže já nebudu eh, předjímat jeho slovo. Uh, a jinak nesouhlasím s tím, co jste říkal nepřímo, tedy že pokud máte vize, měl byste navštívit lékaře. Já si myslím, že v posledních letech nám právě jasná vize velmi chyběla v Evropském parlamentu a na evropské úrovni. Ehm, situace ve Spojeném království ukazuje, že jsme propásli velkou příležitost a my všichni, a samozřejmě i Nizozemsko, které patří k zakládajícím členům, my všichni se budeme muset vrátit k nezbytnosti mít společnou vizi, pokud jde o naši budoucnost. A ty jednotlivé věci, které jsou důležité, budeme muset připravit a vypracovat. Nyní dávám slovo Maj, Majte. Slovo má Majte. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem, se, já jsem také chtěla poděkovat panu vyslanci za to, že přišel mezi nás a stejně jako předřečníci se i já domnívám, že nizozemské předsednictví od samého počátku informovalo o tom, že bude velmi pragmatické a tak se také stalo. Ovšem, pragmatismus jako takový není zásadní hodnotou, která nás vymaní z těch obtíží, ve kterých v tuto chvíli jsme, a to také v souvislosti s nedůvěrou evropských občanů. Někteří z nás na tomto výboru mají veliké obavy, pokud jde o to, co dělá rada, i v souvislosti s různými mezistátními mechanismy a pokud jde o opomíjení některých výsad Evropského parlamentu, které z tohoto důvodu jsou obcházeny, nemohou být uplatněny. A Eh, já si myslím, že se k tomu ještě tady vyjádří eh, někdo další. Ovšem přesto bych chtěla zmínit jednu věc, která nám působila velké starosti na výboru AFKO, a to je dohoda s Tureckem. Když eh, neexistuje formální základ, žádný legislativní základ vedle politického rámce, tak je to tak, že konflikty nebo střety s Tureckem nebyly řešeny uspokojivým způsobem. Mě by zajímalo, co si o tom myslí eh, pan eh, stálý zástupce, co si myslí o vztazích mezi Evropskou unii a Tureckem. Já si myslím, že Některé, eh, některá rozhodnutí na úrovni mezistátní vedly k tomu, že s Tureckem vznikly určité problémy. Evropský eh, parlament by se tady eh, těchto věcí měl účastnit a toto je důležitý moment. Vy jste samozřejmě postupovali pragmaticky, to je pravda. Eh, toto období je samozřejmě pro nás pro všechny velmi problematické a takový postoj byl důležitý. Děkuji. Děkuji, Métě. Teď budu hovořit já za naši frakci. Já bych nejprve chtěla poděkovat panu stálemu zástupci nizozemského předsednictví. Děkuji za práci odvedenou během nizozemského předsednictví a chtěla bych upozornit na to, že vlastně nechápu, eh, nechápu váš optimismus, který jste tady projevil, některé z vašich komentářů, eh, také nechápu. Myslím si, že krize Evropské unie je natolik dalekosáhlá a nedůvěra evropských občanů tak hluboká, že nyní potřebujeme opravdu velmi silnou vizi. Možná, že bych dokonce řekla, že eh, pan Helmut Schmidt měl pravdu. Eh, I když eh, k tomu měl trochu jinou pozici. Já si myslím, že my všichni musíme navštívit lékaře, protože nám všem se nedaří dobře a my všichni potřebujeme skupinovou terapii eh, v oblasti um, politiky. Já jsem hovořila o Helmutovi eh, Schmidtovi, jeho slavná věta byla citována velmi často a já si myslím, že touto větou chtěl zkrátka říci, že, nebo bylo to tak, že i na špatnou otázku chtěl zkrátka bystře a pohotově odpovědět. A já si myslím, že my bychom se neměli nechat tímto odradit od vizí. My potřebujeme vize a když hovoříme o právním státu, tak si musíme uvědomit, že pravidla právního státu nejsou ve všech členských státech vždy stoprocentně e, zaručena. Sociální blahobyt také e, takto stoprocentně všude ve všech členských státech není zaručen. A to, co zmínil pan Šepflin, e, to, tam ta reforma neproběhla tak, jak kolega Šepflin tehdy požadoval. My vedle toho, že máme vize, musíme také realizovat eh, věci a dovést je ke konkrétním výsledkům. A v roce 2001, eh, když mělo Nizozemsko předchozí předsednictví, tak tam již tehdy jste říkali, že nejde pouze o vize, ale o konkrétní výsledky pro evropského občanu. A, pardon, to bylo rok 2011. A od té doby uplynulo eh, mnoho let, ale konkrétní výsledky stále chybí a my bychom ehm, na to měli teď reagovat a napravit situaci. Další řečník. Děkuji. Paní předsedkyně. Chtěl jsem upozornit pana stáleho zástupce na můj postoj, pokud jde o vyšetřovací právo a ty související věci během nizozemského předsednictví. Chtěl bych poděkovat panemu, panu stálému zástupci, protože bylo možné uspořádat velmi otevřené setkání s paní Hübner a tam jsem se sešel také se zástupci nizozemského předsednictví a Eh, viděl jsem, že je tady snaha konstruktivně eh, spolupracovat na tomto tématu, které my v Evropském parlamentu řešíme již mnoho let. A my jsme eh, tehdy nastínili několik věcí, které bych chtěl zmínit. My jsme se totiž dohodli na tom, že parlament nizozemskému předsednictví předloží eh, pracovní dokument eh, non-paper s různými řešeními pro eh, ty články, které ve spolupráci s radou kladly velké problémy a narážely na velký politický odpor. Já bych se chtěl v tuto chvíli omluvit, protože nám to trvalo déle, než jsme původně předpokládali. Vy jste to zmínil, bylo to na počátku minulého měsíce, eh, byla to polovina června a paní Hübner tehdy eh, teprve přeložila tento non-paper nizozemskému předsednictví během posledních dnů nizozemského předsednictví, takže já bych se za to chtěl omluvit. A vy jste na základě tohoto dokumentu se chtěli pokusit získat mandát pro vyjednávání o té zprávě. Kvůli tomu, že jsme to předložili pozdě, tak jste neměli tu možnost a já bych vám rád vysvětlil, co vedlo k tomu, že jsme tři celé měsíce pracovali na tomto dokumentu. Jeden z důvodů je, že členové výboru AFKO nabili dojmu, že tento non-paper by měl jít ruku v ruce s určitým protestem proti radě, protestem k nejvyšší instanci a my jsme potom pracovali na konkrétní formulaci. Jednotlivé frakce v rámci výboru AFKO spolupracovali a byla tady, byl tady eh, vypracován dokument eh, předsedovi rady a panu Tuskovi a my jsme chtěli upozornit, eh, že chybí spolupráce s Evropským parlamentem a že to narušuje důvěru. To vše souvisí tedy s tím volebním právem. Pokud jde o zprávu rady, o rozpočtu, je zřejmé, že tady byly určité politické záměry ve výboru AFKO, záměry, že by měla být rada upozorněna na nedostatečnou spolupráci, kterou jsme zaznamenali nejen v případě této zprávy, ale také pokud jde o spolupráci mezi radou a parlamentem obecně. A já obecně jsem toho názoru, že rada je povinna vést dialog. Tady není možné eh, klást podmínky pro dialog. Tady je potřeba, aby byl veden dialog mezi radou a Evropským parlamentem. My jsme eh, s vámi doladili návrh a na základě toho návrhu jsme naformulovali stížnost a zorganizovali jsme slyšení s radou a komisí, tak abychom nastartovali dialog eh, společně s národními parlamenty. A mm, jako čtvrtý bod naší strategie před Evropským soudním dvorem v Lucemburku měly být politické problémy s radou řešeny třeba pokud je o vyšetřovací výbor emis, tedy emise z osobních automobilů. Máme tam vyšetřovací výbor a tam právě eh, šlo také o, o určitý problém, pokud jde o kompetence, rozdělení kompetencí mezi Radou a Evropským parlamentem. A my jsme tyto kroky chtěli podniknout a proto nám to vše eh, tak dlouho trvalo. Takže eh, to byla ta výchozí pozice. E, nyní e, nastává slovenské předsednictví, já už jsem se také s jeho zástupci minulý týden sešel a já bych vám v tuto chvíli chtěl poděkovat, e, pane stálý zástupče. Možná bych ještě zmínil něco na téma obtížná navigace vašeho předsednictví během těchto problematických období. A bylo ale kdysi řečeno, že neexistuje nepříznivé počasí nebo nepříznivý vítr pro tu loď, která neví, kam pluje. Ale my přece víme naprosto přesně, kam se chceme dostat. Akorát nemáme příznivý vítr od rady. Děkuji. Any other intervention you ještě někdo si přeje pohovořit na toto téma? Tak v tom případě dávám slovo panu velvyslanci. Prosím. Děkuji vám, paní předsedající. Dovolte, abych odpověděl na otázky a připomínky poslanců. Tak eh, jako první eh, tady byla konkrétní otázka o iniciativě evropských občanů, eh, kde bylo řečeno, že je to něco jakoby eh, zastavený kreslený film. No, já tedy zde reprezentuji odcházející předsednictví rady a e, mohu říci, že rada e, v podstatě s vámi souhlasí, ačkoliv by to e, využila, jak si, nebo deformulovala, jak si diplomatičtěji. Jde o nástroj, který je velmi důležitý a který by měl skutečně žít a fungovat, čili já tady se nějak nechci tady zříkat odpovědnosti, ale Fakt je, že je teď na komisi, abychom se nějak dohodli nebo přišli na to, jakým způsobem to uvést v reálný život. Dále několik kolegů zde eh, se vrátilo k mému citování pana eh, spolkového kanceláře Šmita někdejšího, tedy já myslím, že eh, skutečně Eh, je třeba to zasadit do kontextu a já nechci popírat, že eh, náš ministerský předseda eh, tento citát použil. Pokud tady pan kolega řekl, že jsou vize a vize, tak já skutečně souhlasím, že skutečně ano, my potřebujeme mít představu o tom, kam se chceme eh, pohybovat dál. To určitě potřebujeme. A opět eh, je to citát, který použil eh, pan ministerský předseda. Určitě bychom neměli být barkou bez kapitána, která je poháněna sem a tam mořskými větry. No, možná, kdyby se vrátil ke svému úvodnímu slovu, Eh, holandská vláda ve smyslu právě končícího předsednictví rady eh, se domnívá, že nejpotřebnější v současné době je to, aby Evropa mohla překládat hmatatelné výsledky. A v tomto smyslu tedy eh, reagovat na obavy občanů a k tomu nejdůležitějšímu, eh, co je tady třeba, eh, co je třeba opravdu, opravdu něco s tím udělat, tak to je zaměstnanost. A to souvisí s rozvojem ekonomiky, včetně sociální ochrany, ale také je třeba mít lépe fungující, eh, prohloubenější Eh, lepší společný trh. A co se týče bezpečnosti, tak prostě hovořím o bezpečnosti ve všech jejich aspektech. Eh, někteří občané jsou schopni to vyjádřit eh, s nás než jiní, ale mnozí, když se rozlížejí kolem sebe po světě, po světě mimo Evropu a také v Evropě, vnímají strašnou Eh, nejistotu, nejistotu na každém kroku. A od Evropy a jejich představitelů očekávají hmatatelné výsledky. A to také znamená, a tím bych tedy jaksi eh, přešel k něčemu dalšímu, eh, paní kolegyně, jejíž jméno si téměř netroufám vyslovit, Eh, vy jste eh, řekla, že tady jsou eh, potíže, řekněme, institucionálního charakteru ohledně dohody mezi EU a Tureckem. Nicméně, když se ohledneme do ledna, kdy začalo nizozemské předsednictví, tak tehdy tisíce lidí hynuli v vodách Egejského moře Byly tady opět eh, tisíce a více než tisíce lidí, kteří eh, za ilegální dopravu do Evropské unie platili kolem pěti tisíc na hlavu a bylo to velmi riskantní pro ně. No a eh, to mm, mu tedy zasadil konec, nebo s tím skoncovala právě tato dohoda mezi EU a Tureckem. Ano, samozřejmě určité negativní stránky tady jsou, ale lidé se přestali topit ve vodách Egejského moře. My e, samozřejmě máme určitou dohodu, podle které opravdové uprchlíky e, můžeme nyní přijímat z Turecka a e, ten Eh, systém jejich rozmístování po Unie ještě zcela nefunguje, ale opravdu lidé už se netopí v Egejském moři. To byla situace, eh, která eh, působila velké potíže v mnoha našich zemích a společnostech a to už teď je za námi. A já bych řekl, že toto skutečně je jeden z těch hmatatelných výsledků, o kterých předsednictví rady hovoří. Je to vyřešené? No samozřejmě není. Je třeba ještě udělat mnohem více, ale já eh, a my jako eh, končící předsednictví se domníváme, že je to krizová situace, která se týkala celé Evropy a bylo to tím, že ta krize spočívala na bedrech některých zemí, které nebyly schopny se s ní Eh, vyrovnat sami. Takže my jsme našli určité společné řešení. Eh, možná neideální, ale přesto řešení. Obsah závěru Evropské rady z konce června ukazuje, že Unie reaguje v oblasti zaměstnanosti a růstu a také migrace to jsou ty dvě velké oblasti, které podle nás patří k těm nejurgentnějším bodům eh, na naší každodenní agendě. A možná tolik, eh, jak si odpověd na vaši kritiku, eh, co se týče vizi a kritiku, kterou akceptuji. My jsme se nesnažili řešit Eh, jaksi otázky, eh, jak by něco mělo vypadat za deset let, ale spíše jenom za několik měsíců. Čili eh, hmatatelné výsledky, říct jasně, co chceme udělat a pak to také jasně udělat. Čili chtěl bych ještě říct, že v radě sílí přesvědčení, že bychom měli mít něco více než závěry či prohlášení rady. Eh, my bychom skutečně neměli jenom říkat, co budeme dělat, ale také bychom měli dělat, co jsme prohlásili. Co se týče reformy volebního zákona, my si uvědomujeme, že je to záležitost naléhavá. A je to něco, na čem se všichni eh, chceme zhodnout, eh, dopracovat to před příštími volbami do Evropského parlamentu. Eh, musíme si pospíšit v radě. A konkrétně tady zasněla otázka, jak vnímá nizozemské předsednictví ten, ten minimální limit. Eh, Nizozemí se staví k tomu tak, že z eh, principu máme eh, s tím limitem s tím limitem potíže. My v naší ústavní tradici nemáme žádné limity. Prostě my říkáme, že každý, kdo dostane dostatek hlasů na to, aby mu to vyneslo křeslo v parlamentu, má tedy to křeslo dostat. To je náš přístup, holandský přístup. Ale my jako předsednictví eh, jsme museli jak si se dopracovat jakési akceptace té myšlenky eh, toho minimálního Prahu eh, mezi 28 členskými zeměmi. Tak, co tady je ještě? Pokud se týče Eh, toho interpelačního práva, práva dotazovat se, čili eh, to je něco, kde eh, tedy ta odpověď mě možná snad nepřísluší. Mě je líto, že dokumenty, o které jsme požádány, byly vypracovávány hodně dlouho, ale já musím říct, že jak si tady toho Eh, přibývá a vy tedy eh, jste eh, zmíníte, a já jsem tomu rád, že jste už měli kontakty s úřadujícím slovenským předsednictvím a já věřím, že tyto připomínky určitě vyslyší a my jako členská země na tom budeme rádi dále spolupracovat a informovat Evropský parlament. Tak o Turecku už jsem hovořila. Ano, optimismus, jak jste o něm hovořila, paní je optimismus eh, v souvislosti s právním státem. Ano, je pravda, že jsem se snažil formulovat velmi obezřetně. Ať už moje vláda nebo nizozemské předsednictví eh, by se asi zdráhali říci, že všechno je u nás v pořádku ve všech členských zemích, pokud se týče právního státu. Já musím říct, že e, v posledních několika letech e, se snažíme prosazovat interní debatu v EU na téma právního státu ono je poměrně eh, snadné ukazovat prstem, jak se něco daří či nedaří v ostatních 170 zemích na světě, ale eh, už daleko horší je dělat něco s tím, že si uvědomujeme, že také v samotné Evropské unii je co zlepšovat. Čili my máme ve světě mnoho zemí, mnoho zemí, kdy Eh, lidé by se velice rádi užívali tu míru svobod a práv jako eh, my u nás v Evropské unii. Tak já myslím, paní předsedkyně, že jsem víceméně odpověděl na všechny otázky. Ano, děkuji vám za tyto eh, odpovědi. Samozřejmě ta debata by mohla ještě fungovat velmi dlouho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 Yes? We can start. Okay. This is. Okay. Colleagues, you can, we can start. I, I would like to speak in Polish. Uh, tak, kolegové, můžeme začít a já tedy eh, bych rád hovořil polsky. V pětém Europejská eh, eh, tak, dostali jsme se k bodu číslo 5 a to je Evropská obranná unie. Jde o eh, jestli vyplnění eh, Lisabonské smlouvy obsahem. A konkrétně tedy jde o stanovisko našeho výboru ke zprávě, kterou eh, eh, zpracovává náš stálý výbor pro obranu SD, čili my předkládáme stanovisko, eh, které za náš výbor připravil pan poslanec McAllister a já ho požádám, aby nás uvedl do problematiky a poté nastane debata k tomuto tématu. Děkuji, pane předsedo. vážní kolegové, já bych rád eh, hovořil jen velmi stručně vzhledem k formálním omezením. Eh, zpráva má pouze 1500 eh, znaků. Zde se setkáváme s naprosto bezprecedentními výzvami, jak na jihu, tak i na východě. E, tato oblast je velmi nejistá a nestabilní a po anexi Ruskem Krymu jsme se dostali do nové éry mm, kyberútoků a dalších ohrožení. Jak víme, tak e, terorismus i násilí e, rostou, zvláště na severu Afriky teroristé přijíždějí dokonce do Evropy, do Paříže, do Bruselu a předvádějí ne do Istanbulu. My jsme zpracovali eh, stanovisko ke zprávě Evropského parlamentu k obrané unii a já jsem eh, hovořil o tom, že bychom se měli opřít o článek 44 smlouvy o Evropské unii, kde se uvádí, že obrná politika by měla eh, zarámovat společnou politiku Evropské unie ve, ve všech oblastech, pokud se tak rozhodne Evropská rada, co se týče dalšího společného postupu. Není to téma diskuse, je to v podstatě text samotný smlouvy o Evropské unii. A já bych rád upozornil na tři body návrhu stanovisko. Za prvé, Jde o návrh vysoké představitelky členských států využít naprosto potenciál eh, smlouvy při řešení výzev a problémů. článek 44 k obrané eh, bezpečnostní politice odkazuje i na článek 46 ohledně permanentní struktury spolupráce při eh, rychlejším nasazování misí obrana bezpečnostní politiky. Za druhé musíme zajistit konzistentní přístup v jednotlivých oblastech vnější činnosti. Komplexní přístup by neměl se omezovat pouze na bezpečnostní a obranou politiku, ale i na rozvoj, obchod a výzkum. A komplexní politika obrané a bezpečnostní politiky by se měla uh, eh, stahovat i na různá ústředí obrané politiky a ministerské úrovně. Měli bychom tedy dále rozvíjet zahraniční politiku, která byla přijata na Evropské radě v červnu tohoto roku. A strategické zájmy a společné problémy Evropské unie a NATO by měly nadále rozvíjet spolupráce těchto dvou organizací, které mají většinu členů společných a měly by tedy v krizích a možnostech a rozvíjení dalších oblastí potenciálu spolupracovat spolu. Pozněcí návrhy mohou být předkládány do 6. září a 29. se bude hlasovat v AFKO 20. října se bude hlasovat v, ve výboru AFET a ve Štrasburku se bude zřejmě hlasovat o této zprávě v listopadu tohoto roku. Já se těším na vaše příspěvky do diskuze a pro tuto chvíli vám děkuji. Bardzo serdecznie dziękuję mm, autorowi. Serdecznie dziękuję e, panu e, autorowi e, tohoto stanoviska. A nyní Enrique Guerrero za sociální demokraty tady není, nebo pan poslanec Messerschmidt? No, This after tour of coordinators. Po koordinátorech, dobře. Thank you. I speak in his name. Okay. okay. Es que quería decirle, señor McAllister, en primer lugar. Děkuji, Pane McAllister, já v prvé řadě říkám, že, že hovořím za Enrique Galereho, který zde dnes nemůže být a dal mi pár poznámek eh, k vaší prezentaci. Dovolte mi tedy několik připomínek eh, k věcné stránce věci, pokud jde o stanovisko ke zprávě, eh, k bodu 2 vašeho dokumentu a reakce na humanitární krize že je třeba tohle zapracovat do možností intervencí. Pak je zde potřeba také poukázat na potřebu získat kvalifikovanou většinu podle článku 31.3 a 32, což je právní základ dalšího postupu v oblasti obrané politiky. To si myslím, že je zásadní. Pokud chceme, aby obrana politika byla prosazována vymahatelným způsobem. Co se týče odstavce číslo 7, nejde jenom o posílení pojítek mezi NATO a Evropskou unii, ale i také o posílení spolupráce mezi eh, těmito institucemi na všech úrovních. Pan Gelero, pan stínový zpravodaj, mě také informoval, že by rád vám sdělil, že má v úmyslu předložit několik pozměňovacích návrhů, kde se bude poukazovat na potřebu institucionálně zasadit obraný rámec eh, z Evropské unie maximálně do eh, celkového rámce, jak určitě víte. Hovořilo se o tom i minulý týden ve Štrasburku, obraný plán, který představila eh, vysoká představitelka, by měl sloužit jako opora a zároveň by se zde mělo hovořit o posílení odpovědnosti A podle článku 218 mělo by se i zapracovat na posílení financování, tak abychom zamezili prostojům v platbách na činnosti, které, kterých je potřeba. Také musíme institucionalizovat eh, pravidla a normy, co se týče řízení krizí, a co se týče přenesení určitých povinností v krizi na členské státy, někdy malá uskupení členských států mohou dohlížet nad určitými samostatnými kroky a dílčími misemi. Jak určitě víte, je zde omezení počtu znaků. My však budeme schopni prostřednictvím pozměňovacích návrhů některé věci více podtrhnout. Děkuji. Děkuji a prosím pana eh, Morten Messerschmitta. Eh, thank you. Děkuji. Naše skupina má velké pochybnosti, co se týče tohoto projektu. My máme za to, že obraná politika by měla být nějak navázána a propojena s organizací na to. Já si myslím, že to Evropu, pokud vůbec něco, tak spíše oslabí, oslabí to členské státy. Pokud bychom pos postupovali tímto způsobem. V tuto chvíli existuje eh, velké oddělení mezi Evropskou unii a NATEM, takže se budou budovat nejenom dva bloky na každé straně Atlantského oceánu, ale začnou se i budovat dva rozpočty, což oslabí HDP našich členských států. A myslím, že je to jenom Spojené království, které na to skutečně vlastně přispívá. Eh, v každém případě Evropská unie nemá vůbec eh, rozpočtové možnosti tohoto typu, takže bychom měli oddělit tyto požadavky na členství v NATO a realizace určitých misí. To si myslím, že eh, nás nejenom oslabí ale a to nejenom, že ve světovém eh, rozměru, ale i na našem vlastním kontinentu. Děkuji. Thank you. Děkuji. A za Alde? Děkuji vám za pana Gevense, pan, pane McAllistere, uh, kolega se omlouvá za svoji neúčast. My se vůbec nestotožňujeme s tím, co zde právě zaznělo z úst předchozího řečníka. obecně řečeno souhlasíme s tím, jakým směrem se ubírá pan zpravodaj. To je tedy první sdělení z naší strany. E, celá řada aspektů je pro nás v pořádku. Předložíme několik pozměňovacích návrhů k bodu 1, 5 a 7, to jsou ovšem eh, však jen drobnosti, které budeme řešit v těchto pozměňovacích návrzích. Pokud jde o bod 1, tak zde kolega uvádí, že společnou obranu lze realizovat, pokud se rada shodne jednomyslně podle článku 41, 2. Pak k bodu číslo 5 stanoviska zde se hovoří o evropské obrané politice nebo evropském obraném programu. A zde je program a, a mandát na evropské úrovni. A pokud jde o bod 7, tak pan Gevins konstatuje, že je potřeba posílit spolupráci mezi EU a NATO, a to zvláště v těchto dobách. Je to v zájmu všech. Přejeme si, aby stávající a budoucí členové eh, měli užitek eh, z rozšířených kapacit a lepší integrace. Děkujeme vám za odvednou práci. Těšíme se na plodnou spolupráci v budoucnu. Přejeme vám hodně štěstí, hodně úspěchů ve vaší práci na tomto stanovisku i při hledání společného stanoviska. Děkuji a prosím Gue, paní Spinelli. Děkuji. Děkuji zpravodaji za představení stanoviska. Mám k tomu dva dotazy. Jednak se chci zeptat ke spolupráci s NATO. Nabízí se otázka, jestli v souvislosti s Ruskem by nebylo lepší se eh, trochu osamostatnit na NATO. Já vím, že to ne všechny členské státy odsouhlasí, ale některé členské státy se eh, za toto stanovisko staví. Je to požadavek, který již zazněl. Někteří říkají, že na východě mají někteří pocit, že bychom měli být samostatnější. Pak mám obecnější otázku. Vy zde hovoříte o posílenější spolupráce. Ale je těžké si představit společnou obranu v rámci posílené spolupráce bez Francie. To je jediná jaderná velmoc Evropské unie po Brexitu. Takže se chci zeptat, zda vnímáte, že prezident Olan na samitu NATO ve Varšavě jasně konstatoval, že francouzská vláda je kategoricky proti evropské, obra- proti evropské obraně a chce si zachovat národní obranou politiku. To řekl zcela jasně. Děkuji. Very much, Mr. Chaplin. Děkuji, prosím, pana Chaplina. Thank you, Chair, and I'd like to begin by thanking... Děkuji a v prvé řadě chci poděkovat panu McAllisterovi za odvedenou práci k tomuto tématu. Sotožňuji se s tím, že tam limit 1500 znaků, jak ale všichni vědí, tak limit není, pokud jde o předkládání pozměňovacích návrhů. Takže můžeme to strojnásobit, čtyřnásobit, pokud na tom plně zapracujeme. Každopádně se domnívám, že shrnutí bylo velice jasné a dobré. Mám k tomu však jednu otázku. Nevím, jestli to je otázka nebo spíš myšlenka. Hovoříme zde o určitém střetu a v Evropské unii jsou zavedené postupy řešení sporů, které fungují, když se podíváte na historický kontext. Chci se zeptat, jak by měl být řešen střet mezi Evropskou unii a zbytkem světa. A já se domnívám, že zde se uh, vyskytuje mimo Evropskou unii mnohem více násilí, připravenosti k násilí a měli bychom tedy se nad tímto zamyslet i nad metodami řešení problému, ideálně v momentě, kdy ještě eh, se k možnosti násilí nikdo neuchýlí. A k panu Mesru Šmitovi není to jenom Eh, Spojené království, ale má i Estonsko, ty dvě procenta, dokonce i Řecko, ano, dokonce i Řecko. Abyste se nemuseli začít mát Estonců. Zvolím sobě zabrat głos. Děkuji, teď s dovolením promluvím já protože myslím si, že v takto zásadní otázce má toto stanovisko smysl, poněvadž potrhuje význam transatlantických vazeb. Je to jakýsi manifest spolupráce mezi EU a NATO. Samozřejmě jinak by to nemělo smysl. E, já tedy Eh, sice eh, respektuji, co říká paní Spinelli, ale myslím si, že eh, úsilí EU rozhodně by nemělo být zcela oddělené, oddělené od toho, co dělá na to. Chtěla bych, říci, chtěla bych ještě říci, že také Polsko dává na obranu 2%, čili ono těch semí je více. A bylo by dobré, kdyby evropské instituce brali v úvahu toto e, úsilí e, členských zemí, poněvadž to nejsou partikulární zájmy, ale e, každé zem, každý členský stát, který plní své povinnosti, de facto přebírá odpovědnost za, za bezpečnost dalších. Eh, mám tady jeden detail. Je tady eh, určitý rozpor mezi stanoviskem pana McAllistera a zprávou paní eh, Breso a pana Broka, pokud se týče pozice evropských institucí v rámci smluv. Pan Brok postuluje to, že by Rada Evropské unie měla Eh, změnit způsob eh, fungování, eh, přičemž by měla tedy fungovat jako obecný zákonodárce a nikoli speci, specifický zákonodárce. Pan McAllister se navrhuje, abychom měli speciální radu ministru národní obrany, čili to je třeba si rozumět, co chceme, jestli to chceme tedy takto po resortech rozdělit, anebo jestli eh, přijmeme to, co navrhují pan, eh, pan Brok a paní Breso. Eh, takže mm, tak nějak to je. Paní poslankyně Breso, a, a děkuji a paní Breso, prosím. Jo, no, non volevo intervenire perché il... Já jsem nechtěla se k tomu vyjadřovat, protože Mm. zmíněný kolega už podrobně vylíčil naše stanovisko. Eh, chtěla jsem pouze mm, tady všechny poněkud uklidnit, protože Tady se mluví o určité formaci, kdyby se sešli ministři financů, pokud naše Mm, pozice projde, což samozřejmě doufáme. Pak by bylo potřeba o některých pozicích hlasovat, tedy v případě, že by došlo k legislativnímu návrhu, tak to ale zatím ještě zdaleka není, abychom tady měli obranou eh, unii, Eh, s legislativními eh, kroky. Pokud to tak bude, tak by o tom musela rozhodnout rada. My tady hovoříme o různých formacích eh, rady, což nám ovšem nebrání v tom, aby tady byla určitá částečná zodpovědnost na úrovni Evropské unie za tyto otázky. Děkuji, pan McAllister. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit raději německy, v mém mateřském jazyce. Děkuji, milá kolegyně, za vaš, eh, milí kolegové, za vaše připomínky. Beru vše na vědomí. Myslím si, že se nám podaří v mnoha věcech nalézt společné stanovisko, v některých věcech jsem proti, ale to je normální. Těším se na pozměňovací návrhy a zmínil jsem těch 1500 znaků, protože to zkrátka bylo předepsané, i když samozřejmě můžeme pozměňovací my návrhy celou věc ještě optimalizovat. Chtěl bych říci něco k tomu, co říkala paní Spinelli, pokud jde o spolupráci Evropské unie a NATO jsem se na to teď díval na internetu, na společné prohlášení generálního tajemníka NATO a pana Tuska a Junckera z víkendu po summitu, a tady budu citovat anglicky, jsme přesvědčeni, že přišel čas, kdy je potřeba nově stimulovat eh, strategické partnerství EU-NATO eh, s konzultací eh, tedy členských států, tak aby vše bylo ve prospěch všech. Tato partnerství bude poznamenáno vzájemnou otevřeně, otevřeností a autonomními rozhodnutími, respektem všech institucí s ohledem ohledem na specifický charakter obrané politiky eh, i všech sousedů eh, a členů. Eh, jsou tady členské země, které jsou jak v EU, i v NATO, ale je tady šest členských států EU, které nejsou v NATO, mají jiný přístup a to samozřejmě je potřeba zohlednit. Potom připomínka ohledně Francie to, co říkal pan Holland, tak jsem to nepochopil jako kategorické odmítnutí. Je zřejmé, že bez eh, účasti eh, Francie něco takového na evropské úrovni nemá smysl. Francie eh, je strategicky tedy číslo jedna a, a už se velmi rozsahle účastí, účastní eh, projektů v rámci spolupráce v této oblasti na evropské úrovni. Jako německý eh, křesťanský demokrat velmi rád cituji Konráda Adenauera, který mimo jiné uvedl, že pro něj největším eh, zklamáním jeho života v oblasti evropské politiky bylo, že v 50. letech evropské společenství na základě změny politické vůle ve Francii, že mm, tedy Eh, tady k takové unii nikdy nedošlo, nebo k takovým krokům směrem ke společné obraně, protože mm, tam tehdy bylo eh, to velké přání po tomto pokud jde o to, co říkal pan Šeplin, pokud jde o řešení konfliktu, tak já si myslím, že tady potřebujeme velmi rozsáhlý přístup, který nebude obsahovat pouze vnější politiku a obranou politiku, ale i rozvojovou politiku, obchodní politiku, politiku sousedství. A to jsem uvedl pouze několik příkladů. Potom Eh, možná eh, ministerská rada v oblasti obrany. Eh, ono už tady je neformální setkávání ministrů obrany, to existuje, takže to není nic nového, ale obecný formát by měl smysl, protože bychom díky tomu otázky bezpečnostní a obrané politiky mohli institucionalizovat a institucionalizovaně to řešit, protože mnozí ministři obrany si něco takového také velmi naléhavě přejí. A tím se mimo eh, jiné zabýval také eh, volební program eh, Křesťanské demokratické unie pro rok 2014. My si to dovedeme představit a myslíme si, že i ostatní. Uh, Děkuji, těším se na pozměňovací návrhy. Myslím si, že vypracujeme dobrý dokument s řádnou většinou a potom se pokusíme ovlivnit také názor eh, eh, dalšího výboru. Děkuji. Já bych, já bych se k tomu ještě také vyjádřil. Já jsem přišel pozdě, ale není to má chyba, omlouvám se. Bohužel um, jsem pozdě přiletěl, měli jsme dva, dvě hodiny spoždění. Pouze několik velmi stručných poznámek. Text zmiňuje, že je potřeba zaměřit se na mírotvorné akce, prevenci konfliktů, posílení mezinárodní bezpečnosti. Ale návrhy se mohou zaměřit na eh, militarizovanou strukturu a to je přece do jisté míry rozpor. Jak je možné zaměřit se eh, na mírotvorné akce eh, tímto způsobem? Není tady zmíněno, že je potřeba eh, posílit civilní aktivity. Evropské civilní mise potřebují širší záběr a je potřeba tam mít jasné záměry rozvoje, mimo jiné tím, že se zaměří na ozbrojování a demilitarizaci a tak dále. A také rozměr lidskoprávní tady chybí, eh, protože Eh, dodržování lidských práv přispívá k míru a bezpečnosti. Evropská unie tady hraje velmi důležitou eh, úlohu eh, při dodržování určitých principů lidských práv, zejména princip univerzality a nescizitelnosti lidských práv. Já jsem přišel pozdě, takže nebudu hovořit eh, příliš zdlouhavě, uvědomuji si to, ale eh, chtěl bych zdůraznit pouze to, že je důležité, abychom eh, chápali širší význam obrany. Neměli bychom se zaměřovat pouze na vojenské kroky a opatření, protože my přece nejsme s nikým ve válce. To je naše stanovisko musíme bojovat za mír a někdy i vojenskými prostředky, ale eh, někdy i jinými prostředky. Děkuji. Děkuji vám. A teď eh, máme ještě eh, hůtu pro podávání pozměnovacích návrhů, což je 5 září, ne 6. září, omlouvám se, 29. září proběhne debata o pozměňovacích návrzích a hlasování. Teď si musíme dát 15 eh, minut přestávku, eh, protože eh, pokud se týče toho dalšího tématu, souhrný rozpočet Evropské unie, na rozpočtový rok 2017, eh, tak eh, eh, to je zpráva pana Šefina. Musíme, si, musíme tedy počkat příchodu našeho zpravodaje, pana Jense Gajera. Takže do jeho příchodu, možná přijde dřív do jeho příchodu, přestávka. Thank you.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

Yeah.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 Autorem stanoviska je pan Šepflin a nyní pan Gajerek, jako náš hlavní, hlavní zpravodaj z výboru rozpočtového dostává slovo. Děkuji, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Je pondělí odpoledne, poslední týden poslední týden před eh, prázdninovou přestávkou a podle to vypadá také účast, jsou zde skutečně jenom ti opravdoví fanoušci rozpočtu. Takže můj stručný přehled. Eh, trošku jsme trpěli tím, že komise rozpočet eh, předložila až po referendu Velké Británii přičemž popírala, že by to nějakým způsobem souviselo. Oficiální zdůvodnění eh, je dáno kalkulací, kalkulací eh, nákladů za uprchlickou krizi, která se poněkud protáhla. Čili eh, rozpočtový proces letos začal zhruba o pět týdnů později, než jak to obvykle bývá. To se projevilo také na postupu při jednání o rozpočtu eh, to, nám to zase vadilo něco méně než Radě Evropské unie, eh, protože my budeme eh, jako Evropský parlament de facto svalovat další dokument. Nicméně ta, já myslím, že s tím jsme schopni se vyrovnat. A nyní jsme v situaci, kdy mandát pro e, trialog, tedy rozpočtový trialog, se teprve bude stanovovat a bude to trialog nikoli jarní, ale pozdně letní, e, protože e, rada má potíže ještě více než my. Nové slovenské předsednictví nyní musí velmi rychle stanovit, jaké je stanovisko eh, rady a samozřejmě eh, bude třeba to nejdříve dohodnout, čili de facto je třeba si uvědomit, že my budeme pracovat ne s návrhem komise, ale s tím, co nám eh, předloží rada a obvykle je to komise plus mnoho škotů. Obvykle tedy by to bylo již do léta předloženo a my bychom jako Evropský parlament měl, eh, měl mandát a do toho mandátu bychom vstoupili a mm, ten trialog eh, určitě nezačne před prvním zářím a my navíc ještě také nemáme formální mandát. Níbrž eh, já jsem zpravodajem pro rozpočet a já tedy smím radě zaslat pouze doporučující dopis, kde zhrnuji své vlastní e, pohledy na věc a e, pak stanoviska výboru se tomu e, přidávají jako příloha. Já právě přicházím ze zasedání koordinátorů, kde jsme o tom doporučení projednávali mezi výbory. Co mohu říci k tomuto rozpočtu? Tak především pozitivní je to, že komise na přání eh, podle pokynu tedy reagovala, eh, tak reagovala na, na to přání, aby byly mobilizovány veškeré, veškeré nezbytné prostředky na uprchlickou krizi Čili opakovalo se to, eh, co se dělo už v posledních 18 eh, měsících, eh, čili hm, máme tady úprchnickou politiku, Evropu občanů a tak dále, čili tam jdeme až na horní hranici toho, co je v rozpočtu možné a také v kategorii 4 v zahraniční politice mobilizujeme úplně všechno to, co se vůbec mobilizovat dá pro tento politický cíl. E, také e, vidíme mnoho prostředků e, v části 1a, to znamená nástroje pro růst a zaměstnanost. Pak je tady 1b, to jsou zejména po fondy soudržnosti a i tady jde komise téměř na horní mes možného, čili tady nám už zbývá eh, jenom rezerva 1,80 milionů eur, což je taková spíše symbolická rezerva vzhledem k těm celkovým eh, platbám 35 miliard eur, eh, toto je skoro zanedbatelné. A Eh, také eh, se tady eh, vlastně hovoří se o tom jako o rezervě na nečekané, nečekaný vývoj, což je celkem směšné. Momentálně se právě o tom jedná v rozpočtovém výboru, přičemž těch 1,80 milionů eur, tak tam de facto musí být ještě také přípravná Eh, tedy prostředky na přípravné fáze projektu. Eh, v tom eh, doporučujícím dopisu píšeme, že ten finanční rámec v současné podobě to je mm, něco, co v Německu jmenujeme, nebo nazýváme rozpočtem pro pěkné počasí. De facto Eh, tak to, nebo jsme situace, která se nedala předvídat, ještě pořád nejsme venku ze hospodářské krize, nedala se předvídat ani eh, uprchlická krize, čili eh, ten finanční strop je nám prostě těsný. Proto tady v dokumentech hojně odkazujeme na eh, chystanou revizi střednědobého finančního rámce. To prosadil Evropský parlament v roce 2013 a ne, podařilo se nám zabránit poprvé eh, tomu, že eh, ten rámec bude menší než v předchozím období. Mnoho eh, vlád eh, to považovala za vlastní úspěch, zejména tedy v mé zemi tomu tak bylo, eh, protože všichni chtěli dodržet to, aby příspěvky Unii byly maximálně vyšší 1% HDP. Já jsem už tenkrát říkal, že to nebude stačit a dneska na má slova došlo. Eh, čili my prostě z toho stropu se snažíme vždycky něco odstřihnout a eh, zaplátovat s tím eh, to místo, kde táhne nejvíc. No, nicméně členské země v současné době se tváří, jako kdyby všechno bylo v normálu a chtějí, aby tak to prošlo. Čili my, jakožto rozpočtový orgán, tedy chceme tu revizi, podívat se tedy, co funguje, co ne, jako poučení pro příští víceletý výhled, ale ne, my tedy chceme i skutečnou revizi s vyvozením důsledků, kde co funguje a co ne. A samozřejmě také tento rozpočet a vyjednávání dalšího víceletého rámce chceme, aby spolu byly propojeny. Eh, rozpočet na rok 2017, tam bude možné už používat nová pravidla, eh, která budou přepracována pro ten nový víceletý výhled, čili to je zatím otevřené. Mm, také musíme splnit určité, eh, určité úkoly, já tady zmíním pouze dva. Za prvé v roce 2017 musíme mobilizovat 750 milionů eur, což bude druhá splátka eh, podpory Turecku v uprchlické krizi, což je vlastně určující pro struktury, strukturu zahraniční politiky, poněvadž tyto peníze se berou z různých částí této zahraniční politiky. No a pak máme ještě garanci EFSI. Eh, tam máme zatím 3,38 miliard eur. Eh, k dispozici ovšem potřebujeme 8 miliard, čili tady je třeba to nějak naplnit. No a to jsou prostředky, které tady nemohou být použity jinak. Já chci, aby eh, mě bylo správně rozumě, já podporuji EFSI, když ne všechno funguje, jak by mělo, ale samozřejmě pokud máme určité prostředky eh, zaparkované jako garanční prostředky, tak to samozřejmě tam musí zůstat, nemůžeme si je brát jinde. A budeme tedy doufat, aby ten pákový efekt eh, se skutečně potom dostavil, jak to eh, předvídala komise. Čili to jsou naše rámcové podmínky a my bezprostředně eh, po letení pauze vstoupíme do pozdě letního trialogu. V polovině října bychom to měli mít uzavřeno a v podstatě je jisté, že eh, naše pozice se bude velmi lišit od pozice rady, čili bude nutné dohodovací řízení, tak aby výsledkem byl skutečně rozpočet, který jsme schopni předložit a prezentovat, eh, tak aby se řešily krize a ne aby se sanovaly národní rozpočty. Děkuji vám. Děkuji vám za předloženou informaci a e, také e, přehled hlavních dilemat evropského rozpočtu. A nyní prosím pan Šeplin, který je e, autorem stanoviska. Prosím. Thank you, Chair. Uh, my thanks to Mr. Gaia. Děkuji, pane předsedo, a děkuji panu Kajerovi za to, že přišel dnes odpoledne a že nám velmi objasnil, co jde. A já jsem se velmi poučil. A mé stanovisko zhruba odpovídá tomu, co bylo řečeno. Komise navrhla e, návrh rozpočtu pro rok 2017 157,7 miliard, pokud jde o závazky, což je 1,75 z eh, evropského HDP eh, a ze eh, 120 miliard tedy plateb. Pokud jde o bezpečnost a občanství, a to je něco, co je pro AVKO velice důležité, tak tady se navrhuje 4,2 eh, eh, miliard eh, a 3,7 miliard plateb. To první byly závazky, což je 25,1 ve srovnání s rokem 2016. Máme tady výzvy, eh, které plynou z migrační krize. Tady je potřeba mobilizovat 350 eh, miliard euro prostřednictvím nástroje pro flexibilitu a ehm, potom další částku eh, v rámci tedy hm. rozpětí a nemáme žádné rozpětí, pokud jde o okruh 3. Komise navrhne 26,4 milionů, pokud jde o závazky i o platby na, na program Evropa pro občany pro rok 2017, to je v souladu s finančním a programem a představuje to navýšení o 43%, pokud jde o závazky a 10,7%, pokud jde o platby. Navýšení je e, vítané, protože potřeba diskutovat o budoucnosti Evropské unie a e, zvýšit e, angažovanost občanů je jasná, nejenom pokud jde o mladé lidi, ale i pokud jde o starší. To je velmi důležité ve světle takového vývoje, jako je například Brexit kde eh, eh, mnozí starší občané hlasovali eh, pro Brexit. Je tady potřeba zajistit, aby úroveň prostředků zůstala na navrhované úrovni, tak jak komise navrhla. A ten program musí nadále zahrnovat akce, jako je diskuse o budoucnosti Evropy. A pokud jde o starší osoby 60 eh, až 65, tak eh, tam je velmi důležité se na to zaměřit. Komise předložila zvláštní částku 840 tisíc závazků a 740 tisíc, pokud jde o platby, pokud jde o iniciativu pro evropské občany, což bylo vytvořeno minulý rok, to musíme také uvítat. A je tam navržen pozměňovací návrh, kde by se ty finanční prostředky měly navýšit na úroveň eh, navrhovanou komisí a tyto prostředky by měly sloužit ke zvyšování povědomí nástrojů o eh, tomto nástroji mezi občany. Takovéto kampaně eh, v rámci Evropské občanské iniciativy by měly být součástí také komunikačních akcí komise prostřednictvím příslušného úřadu a také prostřednictvím eh, center v členských státech. Eh, byly tam také předloženy eh, některé poslanecí návrhy. Spravodajem je pan Chavreky k i demokracii a je tam pozměňovací návrh na rozšíření působnosti existujícího pilotního projektu, tak aby se rozvinuly nástroje pro digitální občanství, tak aby se usnadnil výkon eh, občanských práv občanů na evropské úrovni a mm, tady je potřeba samozřejmě elektronická eh, identifikace. Hmm. Také tady máme interinstitucionální dohodu o lepší legislativě a tam je návrh pilotního projektu e, veřejný e, přístup k EU a různé přípravné akce, které by měly identifikovat způsob, jak rozvinout další e, platformy, které by usnadnily e, sledovatelnost různých kroků v oblasti evropské legislativy. Měla by tam být také příslušná databáze o legislativních aktech. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane Šeflin. A nyní má slovo paní Breso, sociální demokraté. Děkuji, pane předsedo. Pan Zapada nemohl eh, přijít a proto mě požádal, abych eh, schrnula eh, jeho postoj, pokud jde o to, co říká pan Šeflin. Děkujeme vám za to, že jste tady vystoupil. A pokud jde o ty změny, i když souhlasíme s tím, že i starší osoby by měly být zahrnuty do diskuze, tak bychom si přesto přáli tam zmínit obě dvě kategorie věkové, protože bychom nechtěli vyvolávat dojem, že staří mají být jaksi posunutí na místo mladých. O to přece nejde. My chceme, aby eh, i starší, i mladší byli zahrnuti do té diskuze. A pokud to tak bude, tak s tím samozřejmě souhlasíme. Pokud jde o ty další změny, tak eh, si musíme nejprve vytvořit názor, ale máme dojem, že to jsou zajímavé přístupy a že se na to ještě blíže podíváme. A naše první reakce je, že s tím souhlasíme této souvislosti bych ráda položila otázku panu Gajerovi. Pokud jsem tomu porozuměla dobře, tak rozpočet pro rok 2017 musí být ještě doladěn eh, s revizí ENFF, protože um, teď už je opravdu na čase k tomu přistoupit a já si myslím, že by mělo být eh, důležité zvážit, že je to poslední rozpočet, který nesouvisí s vlastními prostředky, nejde pouze o přepracování finančního rámce, ale i o zprávy, zprávu Monty k vlastním prostředkům. A proto by bylo žádoucí, abychom nečekali na další finanční rámec s tím, než začneme řešit otázku vlastních prostředků. již se eh, objevují myšlenky k rozpočtu eurozóny a v diskuzi o rozpočtu eh, na příští rok bychom měli zvažovat, že by měly být zohledněny oba aspekty při zpracování finančního rámce. Nesmíme čekat na další příležitost, abychom eh, zareagovali, protože v tuto chvíli Máme krizi, prostředky nám chybí v tuto chvíli a rozpočet pro eurozónu, to by nám umožnilo snížit tlak pokud jde o úroveň rozpočtu pro celou EU a mohli bychom udělat první kroky směrem k řešení prvních eh, mm, výzev, které tady na nás čekají. Zajímalo by mě, jak si to představujete, to slaďování mezi ročním rozpočtem, víceletým eh, rozpočtem a vlastními prostředky, protože tam bude potřeba to nějakým způsobem doladit a dorovnat, protože není možné, abychom vyčkávali příliš dlouho, než se k tomu nějak postavíme. Děkuji. Pan Mortel, Messerschmidt je tady? Není. Um, pan Scholz? Gue? Děkuji, pane předsedo. Já bych rád navázal na tu poslední připomínku, tedy to propojení mezi revizí víceletého rámce a rozpočtem 2017. My jsme už o tom začali hovořit, ale já si myslím, že tady musíme vytvořit toto propojení, vidět tuto návaznost, Pan Gajer už to velmi přesvědčivě vysvětlil. Jsme tedy na hranici, na hraně, peněz není dostatek a my, eh, jakožto výbor AFKO a jako ten příslušný výbor, pan zpravodaj velmi dobře vysvětluje, jak vypadá ta situace, ale my se musíme pokusit už tady, pokud jde o rozpočet 2017, předložit radě určité pokyny. Musíme říct si ano, my bereme to, co komise tady navrhuje, jakožto nezbytnost, ale rada si musí uvědomit, že musíme nalézt nový přístup k vytváření rozpočtu v budoucnosti. To je připomínka naší frakce, tedy říci ano, chceme, aby to bylo navýšeno, chceme dohodu s radou na revizi Ehm, podstaty rozpočtu. To je tedy to, čím bych já chtěl přispět do diskuze. A musím říct, si, ano, 880 eh, eh, tisíc to není špatné na tuto eh, iniciativu evropských občanců, občanů, ale když se nad tím zamyslím v širších souvislostech, tak to není dostatečná částka. Ehm, protože někdy by eh, jsme to mohlo dospět tak daleko, že bychom řekli občanům, když jste zahájili tu iniciativu, tak to je sice dobré, ale nejsou na to prostředky. Takže eh, tady je potřeba to zvážit, jakým způsobem tedy přispět k tomu víceletému finančnímu rámci, jak tam vidět to propojení. Děkuji. A nyní pan poslanec Gajer odpoví na otázky a zhrnuje ze dne nám Eh, celou problematiku. A možná ještě pan poslanec. Eh, měl bych ještě jednu otázku na pana Gajera, pokud tady je. Eh, možná si budete chtít zaspekulovat, možná ne. Jak britský exit z Evropské unie ovlivní tyto výpočty, ne, nevím, je to už přes míru, co se ptám? Ne, určitě eh, se to dá. Eh, já bych eh, byl nejraději, kdyby tady byli členové ECR, no ale bohužel to tak není. Dobře. V podstatě to se dá těžko předvídat, poněvadž Velká Británie nejdříve musí rozhodnout, jaký chtějí zaujmout status vůči EU. A na tom budou také záviset eh, peněžní toky z Velké Británie. Samozřejmě o tom můžeme debatovat také v AFKO. A vy asi víte daleko lépe než eh, já, jak to je. Eh, třeba za moji skupinu v tom výboru je odborník Jo Leinen, že Čili Velká Británie se bude muset rozhodnout, jakou roli bude se chtít sehrávat vůči EU. To teď je otázka, že potom další příspěvky jiných zemí se budou nějak e, přizpůsobovat a bude to e, vypadat spíše jako je Turecko, jako Norsko, jako Čína. Nevíme, je to celé otevřené. E, pokud by to bylo jako Norsko, to znamená, že se budou účastnit společného trhu a hrát podle pravidel, tak to by bylo eh, přesně eh, proti argumentům odpůrců členství, nicméně eh, logiku to skutečně má. Protože část té kampaně za odchod spočívala v tom, že jde o odmítnutí předpisů, které přichází z Bruselu. Pokud by to bylo podle norského vzoru, pak by všechna ta pravidla stejně platila, ale de facto eh, už by nebyla možnost eh, je eh, nějak ovlivňovat tato pravidla. Čili já si myslím, že to je zcela proti tomu, co Brexit si přeje. Takže Norsko bude Eh, platit do rozpočtu EO, poněvadž logickou, logickým zdůvodněním kohezní politiky je to, že země, které nejsou zcela, řekněme, hospodářsky silné, tak dostávají de facto nějakou podporu, eh, aby mohly fungovat na tomto trhu. Čili to je, dostávají finanční kompenzaci. Čili to je také smysl kohezní politiky. Z tohoto důvodu eh, také eh, se tady platí, platí Norsko. To je něco jako vstupenka. Čili aby někdo mohl eh, se účastnit společného trhu, tak musí platit vstupné. V Norsku je to 107, 107 euro na hlavu. Když to spočítáme, tak to je 535 milionů eur. Tak já nevím, jestli by si komise souhlasila, ale prostě mě to tedy vypadá těch 100, eh, 107 eh, euro by to mělo být správně. Teď otázka je, eh, velká Velká Británie dneska platí 77 euro na hlavu díky britskému rabatu. Takže eh, by to teď mohlo být tak, že eh, Velká Británie, když bude, ho, když bude eh, nyní vyjednávat s Evropskou komisí, kolik bude platit za přístup k společnému trhu, mohla by nakonec platit více než nyní. Čili my bychom skutečně byli eh, blázni, kdybychom chtěli dávat Britům ještě další rabat. Takže toto je taková jako eh, lest eh, dějin a skutečně eh, já se budu, budu opravdu eh, jaksi velmi potěšeně usmívat, kdy po Brexitu eh, budou Britové platit více než před ním a potom budeme moci panu Farageovi a Johnsonovi jenom poblahopřát. Já doufám, že jste pochopili, že hovořím ironicky. Čili to se teď spočítat nedá. Dokud nebudou dojednány rámcové podmínky odchodu z Evropské unie, můžeme pouze spekulovat, eh, jak to bude vypadat s dalšími toky peněz. V Německu jeden renomovaný eh, výzkumný institut, eh, nadace, tedy Bertelsmanova nadace, se to snažila spočítat, Eh, oni došli k závěru, že Německo to bude stát 2,5 eh, miliardy eh, v ročním rozpočtu. No ale to opravdu to se teprve uvidí. Ještě tedy k vlastním prostředkům. Dnes večer, drahá Mercedes, budeme mít zasedání s ministry eurozóny a tam to bude právě. A v prvním kole e, budeme de facto testovat, e, jakým způsobem se k tomu minister, ministři financí e, postaví. No a já myslím, že můžeme být klidní, protože skutečně ta, aby eurozóna měla nějaký zvláštní rozpočet z tohoto celkového rozpočtu, tak to je eh, při současné míře prostředků celkem nemyslitelné. Pokud bychom něco takového chtěli, museli by to být peníze navíc a tam by se muselo stanovit, eh, jakém vztahu toto bude k eh, tomu tradičnímu rozpočtu. Bude to součást, bude to stát mimo to, nevíme tím se výbor bude muset dlouze zapívat, ale důležité je z hlediska zpravodaje to, že v současné době tím vůbec nemusím zabývat, pač ještě nic nebylo rozhodnuto a e, jestliže tedy to e, bude rozhodnuto, tak parlament by si přál, aby to bylo navíc oproti současnému rozpočtu. Dále e, v Evropském parlamentu, pokud se vlastní prostředku týče, jsou dva myšlenkové proudy. Jedni se snaží vymýšlet nové vlastní prostředky a druzí jsou skutečně hospodáři a rozpočtáři. A my jsme se rozhodli, že se budeme držet Lamosrový zprávy z roku 2008, které, která říká, že vlastní prostředky EU nesmí znamenat další daňovou zátěž pro daňového poplatníka. A druhý základní bod, který platí, je ten, že eh, my jako rozpočtáři se nebudeme vyjadřovat, dokud eh, nepředloží Monty svoji zprávu. Přitom Montyho zpráva, eh, ta, to by měla být spousta nápadů, co by se dalo podniknout a nechceme to nějak předem torpedovat, čili čekáme, až Montyho skupina se vyjádří a potom se k tomu vyjádříme. K politickému rámci, tak já jsem Němec, ale naší německé vládě e, tak e, ta je spojená s určitou pověstí, pokud se týče financí. E, ministr financí říká, že s vlastními prostředky pro Unii by neměl v zásadě problém, ale pokud eh, zůstanou eh, Britové členy Evropské unie, tak z toho nic nebude. Čili teď skutečně vychá, eh, tady vzniká výhled na to, že by skutečně Evropská unie mohla mít jakýsi, jakousi naději na vlastní prostředky Tady eh, by třeba němečtí politici a možná i další mohli konečně vystoupit ze stínu a otevřeně se vyjádřit. Takže my skutečně čekáme na tu Montyho skupinu, čekáme, co bude navrženo a poté zahájíme politickou diskuzi. A teprve až eh, návrhy Montyho skupiny budou na stole, tak eh, potom začneme uvažovat o tom, co z toho skutečně může být. Takže zatím se tím nemusíme zabývat. Děkuji. Děkuji vám. Má pan San Šeflin, se chce ještě vyjádřit? Ne. Tak, děkuji. E, končíme tady tuto debatu a také dnešní schůzi. E, pokračujeme zítra od 9. hodiny a všem